A, takže vítám tady pana Garkova, kterému bylo přeji k jeho výběru a budeme postupovat následovně. Pan Garkov dostane 5 až 7 minut, tak aby tady mohl přijít se svým prohlášením a potom si dáme první kolečko pro otázky pana zpravodaje a koordinátoru. Zpravodaje pan Coelio. Dostanou všichni dvě minutky na otázku. Pan Garkov dostane pět až 7 minut na odpověď odpověď na první kolo otázek a potom otevřeme druhé kolo otázek pro ostatní poslance a pak dostane pan Grakov opět možnost zareagovat. No a stejně jako při postupu na našem výboru a při e, kandidátovi na generálního ředitele nebo výkonného ředitele e, v úřadu na podporu azylu. Koordinátoři e, stanoví své stanovisko o vybraném kandidátovi a nakonec eh, budeme hlasovat eh, po hlasování. Se výbor eh, shodne a my budeme informovat, náš předseda bude informovat předsedu Šulce. Dostali jste životopis pana Garkova, dostali jste nařízení o agentuře a zejména článek 17, který popisuje funkce výkonného ředitele. A teď dám slovo panu Garkovovi aby eh, se stručně uvedl. Eh, Ctění poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, je pro mě nesmírným potěšením být mezi vámi a moci předložit tuto vizi fungování nové agentury pro řízení um, velkých IT systémů. Samozřejmě, že míra zastoupení jasně ukazuje e, význam této agentury, její mandát, její ustavení. Je jedním ze stavebních e, kamenů společné politiky v oblasti vnitra a e, soudních otázek a umožní nám lépe čelit výzvám migrace, terorismu a obchodu s lidmi. To jsou témata, která leží, myslím, na srdci i Evropskému parlamentu. Evropský parlament, rada a komise se na politické úrovni eh, rozhodli, stanovili určité politiky a nařízení a klíčovou otázkou, kterou musí agentura řešit, je, jak ustavit a vytvořit společné standardy technologické na podporu implementace těchto politik. Takže základním cílem agentury bude i nadále maximalizovat přidanou hodnotu pro všechny účastníky a poskytnout eh, soubor technologických služeb a nástrojů které zlepší spolupráci mezi členskými státy v oblasti spravedlnosti a vnitra. Ovšem otázkou je, co se musí na úrovni agentury odehrát, aby byly tyto výzvy splněny. Odpověď je jasná a náš program má šest bodů. Za prvé, agentura zajistí nepřetržitou dostupnost stávajících informačních systémů a to prostřednictvím mobilizace všech dostupných zdrojů zájmu zajištění stability a dostupnosti těchto systémů. Za druhé, agentura se musí řídit vyššími standardy bezpečnosti a ochrany údajů, a to vzhledem k citlivé povaze eh, těchto údajů. Agentura se musí stát eh, jakýmsi centrem excelence, kde eh, budou eh, všechny tyto technologie nadále monitorovány, rozvíjeny a sladěvány s potřebami eh, členských států. A to prostřednictvím dalšího dialogu se všemi klíčovými subjekty. Agentura musí rozvinout soubor dovedností, v oblastech, jako je e, řízení, smluv, výzkum a vývoj, školení, předávání znalostí. A e, s tímto, e, s pomocí tohoto systému můžeme zvyšovat přidanou hodnotu několika způsoby. Za prvé, tím, že se zhostíme z odpovědnosti, samozřejmě po příslušných politických rozhodnutích, za implementaci nových systémů a služeb v oblasti spravedlnosti a vnitra, a za druhé prostřednictvím aktivní podpory členských států tak, aby získali maximální hodnotu z existujících systémů. Agentura eh, nemůže a nesmí fungovat v izolaci. Musí spolupracovat s dalšími orgány, jako je Frontex, Europol a JASO. A tato spolupráce bude založena na výměně zkušeností a znalostí a také na inovacích a zavádění nových technologických platform a řešení. V širším kontextu bude agentura spolupracovat se specializovanými orgány, jako je například ENISA, aby eh, se zajistilo, že všechny eh, postupy budou eh, skutečně zavedeny v zájmu ochrany údajů a jejich zpracování. Agentura je novou organizací a jistě si vyžádá jistý určitý čas, než bude plně operativní. Ale krátkodobě jsou naše hlavní priority eh, převzetí, úspěšné převzetí provozu eh, vízového informačního systému a Eurodaku, úspěšné dotažení a převzetí operačního řízení šengenského operačního systému po březnu 2013 a zároveň také dotvoření organizační struktury, řízení, včetně e, procesu spolupráce a samozřejmě e, do, dokončení e, personálních záležitostí. A v řízení bude se založeno na následujících principech. Integrita. Snažíme se zajistit, aby agentura využila již existující zkušenosti a znalosti, lidský kapitál a také investice členských států a na nich bude stavět a dále je rozvíjet. Dále zodpovědnost, kde budeme mít rozumný rámec řízení, úsporné operace a finanční zprávu. Transparentnost, kdy budeme pravidelně, transparentně eh, komunikovat se všemi partnery a vést s nimi debatu o dalším vývoji. A dále excelence prostřednictvím správné organizační struktury, správného řízení a správně vybraných lidí a procesů, které se budou neustále rozvíjet, abychom zajistili eh, kontinuitu služeb dostupných členských států. A jakožto výkonný ředitel eh, věnuji veškerou svou energii a kompetence tomu, abych zajistil, že agentura bude, bude poskytovat účinná, efektivní, úsporná řešení, bude mít vysokou eh, návratnost investic a eh, bude proaktivně podporovat implementaci společných politik v oblasti spravedlnosti a vnitra. V této roli budu také zárukou neustálého eh, dialogu s Evropskou komisí a parlamentem a dalšími relevantními subjekty. Očekávání byla nastavena velmi vysoko a jejich splnění bude klíčem k tomu, aby agentura poskytla očekávané výsledky, aby při, přinesla tu přidanou hodnotu, která se od ní čeká. K tomu potřebuje silné vedení, které zvládne tuto agenturu posunout z hlediska operačního i strategického kontextu. Čili buďte ujištěni, že jakožto výkonný ředitel budu, jsem plně odhodlán, abych zachoval nejvyšší e, standardy. A jsem zvlášť potěšen, že nařízení o ustavení této agentury také stanoví přímý vztah s Evropským parlamentem díky tomu doufám, že budu mít možnost eh, hlásit tomuto výboru pravidelně pokroky naší agentury, neboť jsem přesvědčen o hodnotě, která přinese tato organizace celému evropskému projektu. A nyní budu eh, s radostí připraven zodpovědět vaše dotazy. I open the floor. Nyní tedy dám slovo. Ah tazatelům, nejdříve eh, zpravodaji panu Koeliovi, ale nemyslím si, že bude třeba dvou kolo otázek, takže eh, dáme jedno kolo. Nejdříve tedy dostává slovo pan Koelio. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Rád bych výboru připomenul, že vytvoření této agentury pro zprávu eh, rozsáhlých informačních systémů. Bylo eh, reakcí na eh, konkrétní žádost Evropského parlamentu, který se domnívá, že tohle je nejlepší způsob, jak tyto systémy zpravovat. A jsem velice rád za to, že kandidát na výkonného ředitele byl vybrán rychle. Parlament požádal výslovně, aby to bylo rychle, protože jsme nechtěli, aby hm, tady nastalo dlouhé období nějakého dočasného řízení předtím, než budeme mít opravdu výkonného ředitele. Takže by bylo při panu Karkovi k jeho hm, výběru. Rád bych mu řekl, že jeho životopis je opravdu impozantní, pokud jde o mm, řízení systému. Dá se, že má všechny potřebné zkušenosti na to, aby mohl odvádět skvělou práci. Nicméně vypadá to, že nemá žádné konkrétní zkušenosti s ochranou dat, což je eh, druhá strana té mince. Byť eh, účel existence agentury eh, je čistě technický a personální, mm, neměla by mít eh, tedy schopnost navrhovat nová rozhodnutí a nové systémy. Zákon říká, že to se musí dělat legislativní cestou, to znamená při spolurozhodování s parlamentem. A my se tak trochu obáváme, O tom by pan Garkov měl vědět. Interoperability, nebo o, o zajištění interoperability mezi systémy. Pokud zákon výslovně ji zakazuje, tak když to je pravda, tak je tady vždycky možnost projektů, které po technické stránce lze využít k, využít, k vytvoření nějaké interoperability. Myslím si, že parlament se jasně vyslovil proti, protože by to šlo proti zásadě ochrany údajů, kterou chceme naopak posilovat. Chceme posilovat příslušnou legislativu. Takže eh, když povedete tuto infrastrukturu a tu agenturu, budete muset zajišťovat, eh, že existenci bezpečné sítě pro výměny dat eh, budete muset zajistit ji proti ohrožení eh, bezpečnosti, bezpečnosti dat, která se do ní přenášení. Takže mohl byste nám prosím říci něco o své no, odhodlání eh, zajistit eh, ten požadavek ochranu dat, kterému my přikládáme takovou důležitost? Děkuji, pane Kovalio, pan Busutel. Ne, tak pan Albrecht. Děkuji. A děkuji vám za prezentaci. Já myslím si, že eh, pan Koelio řekl ty nejdůležitější věci. Ještě přidám otázku o, na, na, na to, jak si myslíte, že by agentura měla pracovat podle eh, zásad, které mm, my máme obecně pro ochranu osobních údajů, to znamená zajišťovat omezením mm, účelu použití dat a minimalizovat eh, ta data v systémech Evropské unie a samozřejmě agentury samotné. Děkuji. Děkuji. A vítejte ve své nové funkci. Já vám přeji mnoho zdaru. A pokud jde o tu spolupráci s parlamentem, tak myslím, že pan Koejo tady řekl některé důležit, některá důležitá upřesnění. A já bych jenom chtěla ještě poukázat na něco dalšího, na co upozornil zpravodaj e, pro parlament. Jestli byste mohli ještě trošku rozvinout to, co jste částečně naznačil, pokud jde o vztahy, které chcete rozvíjet s parlamentem a s členskými státy. Jakým způsobem e, tak chcete činit a také z hlediska e, vývoje z, ze současné situace, co očekáváte že se bude dít ve vztahu jak s členskými státy, tak i dalšími agenturami. Děkuji. Paní Nil. Já dám slovo zpátky vám, pane Garko. Děkuji vám. Děkuji za otázky. Takže nejprve ten bod ochrany údajů. Jistě, že to je nesmírně významná oblast. Pokud jde o provoz agentury, mohu vás ujistit, že veškeré eh, technologické infrastruktury budou a jsou již eh, zavedeny, aby se zajistila ochrana údajů a jistě, že budeme uplatňovat veškeré organizační principy, které stanoví současná relevantní legislativa, tak aby se zajistilo, že ta data, která zpracováváme, jsou používána pouze k mm, právním, legálním a účelným procesům. Pokud jde o druhou část e, vaší otázky, pane Kojo, pokud jde o interoperabilitu s novým, nových systémů, agentura je nástrojem. Nástrojem, který musí aktivně podporovat implementaci úspěšnou implementaci politik v oblasti politiky spravedlnosti a vnitra. A ta jsou dána politickým a legislativním rámcem. A já vás mohu ujistit, že agentura se bude řídit těmito principy ve svém provozu. A pokud jde o ochranu údajů, tak já opět odkážu na svoji eh, první odpověď existují pravidla ohledně toho, jaká data se mají schromažďovat a uchovávat a zpracovávat. A agentura se bude bezvýhradně držet toho, co stanoví další legislativní nástroje a požadavky a mm, zároveň jsem přesvědčen, že jedním z klíčových příspěvků agentury bude, kdykoliv to bude možné, informovat parlament a přispívat k diskuzi, aby v rámci posílení eh, systému i ochrany údajů, které jsou v těmito systémy zpravována. Ve vztahu k členským zemím a parlamentu a dalším agenturám. Jsme novou organizací, ale ten vztah má pevné základy, na kterých se dá stavět. Já jakožto výkonný ředitel mohu jen zopakovat, co jsem již řekl na konci svého úvodního projevu. Budu de facto jakýmsi vyslancem agentury ve vztahu k parlamentu. A postarám se o to, aby parlament měl veškerou eh, viditelnost, respektive aby byl informován o všech vývojích, projektech, ať už se týkají stávajících nebo nových systémů. Parlament a aby parlament měl vždy dostupné informace, aby věděl, co se dá, eh, co se dá očekávat a aby mohlo dojít k účinné podpoře. Politik. Ve vztahu k členským státům tam, myslím, tím správným místem bude správní rada, kde jsou zastoupeny všechny členské státy a zastávajících okolností jsem eh, přesvědčen o tom, že ten vztah, který položí základy úspěšné spolupráce s členskými státy, již byl eh, založen a bude se dál rozvíjet. Eh, Ještě pan Coelho chtěl něco dodat. Děkuji. jsem potěšen těmi odpověďmi. Chci jen připomenout, že parlament a rada měl poněkud jiný názor, pokud jde o sídlo agentury, o umístění agentury. My jsme nechtěli rozdělené řešení mezi Estonskem a Francií. Takže pokud jde o finanční řízení, až bude parlament požádán, aby zvládal, aby se zabýval tímto výdajem. Prosím, dejte pozor na správní náklady související s tím eh, jaksi rozdvojením mezi Francii a Estonsko protože náš výbor pro kontrolu rozpočtu bude dost tvrdý, je bude klást otázky ohledně těchto výdajů. To je jenom taková, takové přátelské varování. Děkuji. Chcete k tomu něco dodat? Děkuji vám, pane Kojo, za toto přátelské varování. A jednou z eh, klíčových priorit, které se týkají řízení naš, naší agentury, je řádná zpráva rozpočtu a finanční řízení, takže to bereme na vědomí a já to já toto specifické upozornění tedy rozhodně zohledním. Jak jsem již zmínila, koordinátoři definují své postoje a pak se později dnes určí, jestli souhlasíme s tímto postojem koordinátora. Přejeme vám mnoho úspěchů. I, uh, I have the next point on the agenda. We, we have the Internet Security Fund, uh, external borders. A nyní jsme měli projednávat bod číslo čtyři zpravodaje pana Marines, Marinesku a tento bod se měl projednávat v 10.40, takže nyní si uděláme krátkou přestávku do 10.40 a vyčkáme příchodu pana Marineska. Fotiga. Okay. Dear colleagues, we have to start because we will have to finish before 11 when uh, we will listen to the present. Ano, nyní uh, budeme probírat další bod na našem programu a to je návrh uh, zprávy týkající se Fondu pro vnitřní bezpečnost a tato zpráva se zabývá právě vnějšími hranicemi a vízy a nyní já předám slovo zpravodaji a posleze komisi a předsednictví. A potom také dostanou slovo poslanci. Pane Marinesko, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, omlouvám se za toto spoštění. Já jsem také si na tuto dobu naplánoval jinou schůzku. Tato zpráva patří ke čtyřem zprávám, které se zabývají prostředky, zdroji pro oblast hranic. A je to na období 2014 až 2020. Je to tedy budoucí rozpočtové období. Já vím, že jste se s návrhem eh, zprávy již seznámili. Já jsem chtěl zdůraznit určité aspekty. My také hlasujeme o prostoru bezpečnosti a hranic a právě proto se zdroje využívají právě pro ochranu hranic. Existuje postup vycházející zhodnocení komise a jde o to, Jde o to, aby se posoudila bezpečnost hranice a byly příslušně přisuzovány a vydávány prostředky. Nebyla stanovena žádná minimální hranice minimální úroveň ostrahy hranic a právě proto také dostaly jednotlivé země různé objemy prostředků a to souvisí právě s tím, že nebyla stanovena žádná minimální, nebyl stanoven žádný minimální limit pro bezpečnost. Pokud se týče šengenského prostoru, tak byl právě předložen návrh na stanovení této minimální úrovně. Můj návrh se týká také distribuce prostředků pro jednotlivé země. Tyto prostředky mají být přiděleny jednotlivým zemím po konzultacích, tak aby se vědělo, kam se jednotlivé prostředky přidělují. Tak by se mohla zvýšit bezpečnost jednotlivých hraničních přechodů. To jsou mé závěry a my nemáme dostatek času, abych zacházel do detailu. Já očekávám také vaše názory a také rád zodpovím veškeré vaše otázky. Děkuji. Thank you, Mr. Marinescu. Sorry for... Děkuji. Já jsem přišel pozdě, ale omlouvám se, protože jsem měl spoždění na svém letu z Frankfurtu a nyní je na řadě komise Paní Pajk má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji také eh, panu Marineskovi za předložení zprávy. Eh, Toto je jedna ze čtyř zpráv, o kterých bude dnes výbor diskutovat. Je to také návrh komise pro financování vnitřních hranic 2014 a 2020. My tady navrhujeme dva fondy, které mají podobné režimy. Také jsou zde k dispozici jednotlivé částky pro členské státy a také programování bude bude postupovat na základě politického dialogu s komisí, který se bude konat příští rok. Tento fond je důležitý pro prostor Schengen a jde o to, abychom dobře mohli kontrolovat vnější hranici a tak, abychom měli volný pohyb v rámci šengenského prostoru. Je o to, abychom měli dobré standardy zprávy a řízení hranic. Máme tedy Schengen a Aki a máme také hodnotící mechanismus Schengenu, tak abychom docílili účinného fungování. Vy uvidíte, že také financování hodnotícího mechanismu také vychází z Fondu pro vnitřní bezpečnost. Předsednictví vás také bude informovat o diskusi v radě. Já bych pouze se ráda vyjádřila ke zprávě pana Marineska. Za prvé, komise tuto zprávu vítá a také vítáme podporu pro náš přístup. Já také bych chtěla ještě se zmínit o určitých horizontálních záležitostech, které se pronínají dalšími zprávami. Tady se navrhuje, eh, aby částky byly vyjádřeny v procentech eh, z celkového fondu. Já vím, proč toto zpravodaj navrhl, protože částky ještě budou diskutovány na různých úrovních, ale u ISF hranic, tak potom částky pro eh, malý hraniční program a pro Litvu jsou kalkulovány na základech skutečných potřeb těchto programů. A za druhé, zpravodaj předložil celou řadu návrhů na změní ukazatelů pod specifickými cíly. Již v radě jsme diskutovali o tom, jak budeme zacházet s ukazateli a jak také budeme diskutovat s parlamentem a s členskými státy obsah u těchto ukazatelů. My jsme předložili FISH o tom, jak, a to je FISH číslo 9, a tam popisujeme, jak e, jí obsah e, ukazatele budou mít. A také bereme v potaz návrhy pana Marinesku. My hodláme pracovat e, formou pracovních skupin a s touto prací začneme začátkem října. A pan Marinesku také hovoří o harmonogramu střednědobého přeskumu. Přednědobý přeskum hodlá také hodnotit dodatečný tlak na členské státy při řízení vnější vnější hranice. A toto půjde potom e, s nároky na větší zdroje. A právě proto chceme předně dobí přeskum udělat dříve, než jsme e, zamýšleli a my vás tedy žádáme, abyste znovu zvážili tento termín. A dále ještě několik konkrétních bodů. Pan Marinesku navrhuje, aby Eh, výpočet základní částky pro členské státy se zhodnotilo na základě stáhajících fondů pro roky 2011, 12 až 13, ale eh, komise hodlala pouze zahrnout alokace prostředků do roku 2012, ale také hodláme tedy eh, zvážit rok 2013. Tyto částky by měly být schváleny aktem, který bude schválen radou a parlamentem, neměl by to být výkonný akt. Také zpravodaj zdůrazňuje to, že by také členské státy měly věnovat pozornost Eurosoru, což je eh, monitorování vnějších hranic. A zpravodaj také hovoří o harmonizaci řízení vnějších hranic Pan zpravodaj tady navrhuje zvýšenou úroveň monitorování, ale nevíme, zdali toto je realistická úroveň. Ale jde o to, aby všechny členské státy respektovaly člensk, eh, šengenské aky. Dále chci ještě zdůraznit, řízení Schengenu znamená zrušení kontrol ve vnitřním prostoru a v prostoru v rámci Schengenu. A Toto souvisí také s určitými dalšími návrhy pana zpravodaje. To je zatím všechno, pane předsedo. My budeme dále ještě jednat se zpravodajem pro, a to nebudeme dělat nyní, protože nemáme dostatek času. Děkuji paní Spike a nyní předsednictví paní Floridis. Pan Floridis za předsednictví. Prosím, máte slovo. Děkuji. Ano, My jsme se zabývali těmito čtyřmi zprávami a také vznikne zvláštní skupina, která se bude zabývat všemi zprávami současně, protože tyto zprávy jsou vzájemně provázané. Pokud se týče Fondu pro vnitřní bezpečnost, vnější hranice a víza, a také pokud se týče návrhu víceletého finančního rámce 2014 až 2020. Již na jaře byly zahájena jednání a došlo k velkému pokroku. Již se konala tři čtení textu a kyperské předsednictví plánuje další jednání od července v rámci příslušné pracovní skupiny a naším cílem je, abychom zde stanovili postoj členských států, zaujali jsme strategickou vyjednávací pozici a my se zaměříme na příslušné body v nařízení, kde mají členské státy rozdílné názory. A cílem je cílem kyberského předsednictví je, abychom předložili eh, komplexní kompromisní návrh rady, který bude spadat do oblasti spolurozhodování. A jde také o to, aby tento návrh byl dostatečně transparentní pro všechny aktéry. Vzhledem k Eurosuru, Tímto se zabývá rada, tady se to zabývá kvalitativní kontrolou a, a také e, kontrolou hranic a to ze strany Frontexu. My vám děkujeme, pane Floridesi, a nyní zahájíme diskusi a navrhuji, aby každý hovořil dvě minuty, neboť za deset minut mezi nás přijdou zástupci předsednictví přijde kyperský ministr, který s nás seznámí se svým programem a nyní paní Keller se vyjádří jako první. Děkuji. Já jsem úplně nepochopil, eh, jaké stanovisko zastává předsednictví. Není mi úplně jasné, co navrhujete, a nebo eh, co, jak se staví rada tedy ke zprávě pana Marineska, tak jestli byste to mohli vysvětlit. Panu Marineckovi bych poděkovala za jeho zprávu. Zúrazňujete tu přidanou hodnotu a to, že ženské eh, státy by měly dělat věci v evropském zájmu a evropské priority a nejenom ty jejich věci v jejich zájmu. Celkově bych byla ráda, kdybychom se měli trochu vyvážení pří přístup tak, aby ISF eh, také usnadňoval eh, přeshraniční pohyb a nezabýval se jenom přeshraniční trestnou činností. Protože aby Evropská unie mohla hladce fungovat, je důležité, aby eh, příslušníci třetích zemí mohli snadno se pohybovat, abychom víza usnadnili. Za druhé si myslím, že je důležité, abychom nechali eh, hranice otevřené a zároveň se chránili. A potřebujeme na to dostatek zdrojů. A lidé, kteří jsou v mezinárodní ochraně, zatím nejsou schopní toto zrealizovat. Dále si myslím, že je velice znepokojivé, že dáme peníze do ISF na nové informační systémy ještě předtím, než o tom parlament rozhodne. A projedná to a než to dokonce komise eh, navrhla. Proč bychom měli dát peníze do něčeho, o čem jsme ještě ani nemohli říct, jestli to chceme? Nebo jak? To není možné. A chytré hranice. To ještě komise ještě ani nenavrhla. Proč bychom do toho měli dávat peníze? Já čekám, že parlament eh, předpok eh, schválí cokoliv komise navrhne někdy, aniž bychom to změnili ale, eh, nebo to, to předpokládáte vy, tedy. A poslední věc, kterou jsem úplně nepochopila, proč tam dáváte procenta místo čísel? To byste možná taky mohli vysvětlit. Dobrá, děkuji a opravdu prosím, máme omezenou dobu, omezený čas, takže pan Bosutil, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Rád bych eh, panu zpravodaji eh, zdůraznil tři věci. A nechal si je také vysvětlit od komise více. Počítá návrh s tím, že různé země v EU jsou různým způsobem vystaveny tlakům na své vnější hranice. Možná se to netýká eh, velikosti země, ale eh, jejich zeměpisné pozice. Do jaké míry je to zohledněno v tomto návrhu? Potom eh, migrační trasy. kde eh, je největší tlak na naše vnější hranice, jsou hodně eh, proměnlivé. Potřebujeme tedy flexibilní plán. Nemá smysl plánovat nějak na základě zkušeností z posledního roku, když migrační toky se změní z roku na rok. Dávám příklad. V roce 2007 eh, jednoznačným eh, bodem tlaku byly Kanárské ostrovy. O rok později to byla střední část Středozemního moře. Takže nemá smysl nemít možnost se rychle měnit. Potom Frontex za třetí. Změnili jsme mandát a Frontex dostal právo pronajímat nebo dokonce kupovat si eh, svůj vlastní majetek a vybavení. Pokud máme plánovat rozpočet roku 2020, tak očekávám, že komise nám bude moci přesně říci, co tato agentura plánuje, pokud jde o její finanční potřeby na zakoupení zařízení, tak aby mohla naplnit svůj nový mandát. Děkuji. Děkuji, paní Guillaume. Pane Enciu, pardon. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve eh, blahopřeji eh, kolegovi eh, Marneskovi k návrhu této zprávy, protože tím se vysvětluje několik nejasností v návrhu komise. Nebudu opakovat to, co již kolegové říkali, ale zaměřím se na jeden technický aspekt. Ten se týká hodnotících indikátorů pro naplňování cílů podle bodu 3. Myslím si, že tyto indikátory teď nemůžeme použít. Například hovoří se tady o podílu procentuálním osob ze třetích zemí, kteří překročili povolenou dobu pobytu. To nemůžeme eh, použít jako indikátor, pokud eh, by v Evropské unii ve všech členských státech neexistoval systém, který eh, umožňuje získávat takováto data. Takže do roku 2017 do zajista nemáme eh, možnost tohle překročení povolené doby nějak hodnotit. Potom, pokud je o výkonnostní indikátory k ochraně vnějších hranic, ty je třeba mnohem úžeji navázat na šengenský hodnotící mechanismus. A jak už to eh, říkal eh, zástupce komise, ten nový šengenský eh, hodnotící mechanismus vlastně spochybňuje celý šengenský systém. Tím chci říct, že každá nová databáze SIS-2 nebo a také další musí být nastaveny tak, že eh, s ním bude eh, tento nový hodnotící mechanismus kompatibilní. Děkuji. Děkuji. Stávající systém hmm, Eh, se týká fondu eh, pro vnější hranice, ten eh, navrhovaný systému vnitřní bezpečnosti. Očekává se, že členské státy budou platit za představu, tedy zabezpečení hranic. Co bychom hovořili o řízení migračních toků? Budeme například říkat, že chceme řídit migraci. Víme, že komise máme jinou um, představu. Ehm, včera tady byl pan Manca Víze, generální ředitel pro vnitřní záležitosti v komisi a říkal, že potřebujeme větší eh, imigraci, která by nám vyrovnala eh, stároucí populaci. Ono eh, problémem pro pokleslou porodnost je spíš odstranit tu, ty demotivující faktory pro nové děti. Minulý měsíc tady byl ředitel Frontexu a ten říkal, že 100% migrantů eh, po turecko, eh, řecké, přes turecko-řeckou hranici eh, se chytí, ale po zpracování dokumentů jsou propuštěni a požádáme je laskavě jenom, aby odešli z EU. Nenutíme je, nekontrolujeme. Tak na co zastavujeme tedy potom nelegální migranty, když je hm, propustíme ve společenství druhý den? Včera jsem se ptal paní Malmstremové, jestli lidé z eh, zemí, kteří, eh, kteří zničí si svůj dokument, eh, dostanou odmítnutý azyl. Ne. Oni zůstanou tak dlouho, dokud ho někde nedostanou. A vypadá to, že je tady určitý program zachovat nekonečný tok migrantů, který asi vychází, která asi vychází z programu, tedy z představy, že eh, když lidé přijdou z, z ciziny, tak eh, na sebe najednou eh, vezmou evropské oblečení a budou z nich Evropané. A není tomu tak, oni z částí Evropy dělají cizinu. Já nechci příliš protahovat, já nechci příliš protahovat diskuzi, ale chtěla jsem jenom doplnit jednu věc, pokud jde o emigraci, tak chci jenom zdůraznit, tu otázku těch toků, eh, kterým jsme vystaveni, často jsou smíšené. Tím pádem eh, bude, se budeme muset zabývat jak některými vnitřními, tak mezinárodními aspekty. A eh, je tu potřeba identifikovat osoby, které potřebují mezinárodní ochranu a respektování také práv žadatelů o azyl. Čili tady jsou některé body, které by mohly v tomto návrhu být zajímavé. Znovu dávám slovo vám, pane Marinesku. Ne, komise? Paní, paní Pike. Ano, já se pokusím říct si to stručně tomu, co řekla paní Guillaume. Tohle zaznělo i v radě. Znění úvodních ustanovení se to snažila ošetřit. Až začnou diskuse s předsednictvím, tak uvidíme, jak to bude ošetřeno. Ještě od paní Keller. Jistě, že pokud jde o tu facilitaci na hranicích, aby se zajistilo, že průchod hranicí pro lidi, kteří mají právo vstoupit do Evropské unie, aby byl jejich průchod eh, vstup co nejhladší. Pokud je o inteligentní hranice, my nebereme jako samozřejmost, že parlament a rada odsouhlasí legislativní rámec, který předložíme po letní pauze. Ale jak jsme vysvětlili loni, když jsme přišli se sdělením o inteligentních hranicích a také o balíčku MFF a rozšířené memorandu k tomuto návrhu, tak jsme chtěli již naznačit, že systém inteligentních hranic by vyžadoval 1,1 miliardu eur. Chtěli jsme již tehdy eh, indikovat tento náklad, ale souhlasím s tím, že to není něco, co by bylo samozřejmého. Tomu, co řekl pan Buzutil, Jistě, že Fond pro vnitřní bezpečnost a vízový nástroj berou, eh, zohledňují tyto konkrétní okolnosti, to znamená zeměpisného umístění členských států a jejich vystavení migračním tlakům. Proto jsme pro tu pro předběžnou alokaci chtěli využít eh, fond pro externí hranice, což slouží přesně pro čelení těmto výzvám a také využijte hodnocení rizik Frontexu a do roku 2013 již to bude aktualizováno. Pan Busutil také zmínil, že potřeba míra flexibility. Jestliže Fond pro vnitřní bezpečnost by měl mít možnost podpořit členské státy v jejich dlouhodobém úsilí v investicích do ostrahy hranic a vízové politiky ale tato politika musí být zároveň i flexibilní, proto máme středně dobé hodnocení, aby eh, byla možnost doplnit ty alokace členským státům, které jsou vystaveny obzvláštnímu tlaku. A pak je tady samozřejmě i eh, mechanismus pro naléhavé situace a Frontex. Frontex eh, chceme pobídnout, aby zhodnotili vlastní vybavení, které budou potřebovat, které budou si muset opatřit abychom zároveň pobídli i členské státy, aby si opatřili zařízení, které by potom mohl využít Frontex v případě společných operací. A ještě eh, k panu, panu Enču, ty indikátory, o těch máme ještě hovořit, protože znění komise není ještě definitivní. Budeme mít ještě některé další připomínky týkající se textu navrhovaném spravodajem, ale to je každopádně téma, které budeme ještě probírat dál s členskými státy a s parlamentem. Takže společné ukazatele, eh, na těch se ještě dohodneme a budou pak v tom závěrečném textu. Děkuji vám za vaše připomínky, ujišťuji vás, že eh, budeme ještě hovořit o všech vašich návrzích a nepochybně najdeme nějakou eh, společnou půdu a byl jsem si jistý, že komise položí určité otázky týkající se mého návrhu, ale ještě jednou opakuji, přeji si, aby evropské prostředky, evropské peníze šly pouze tam, kde to určí hodnocení e, rizik Frontexu a kde je to nutné. Nejenom, ne jako je to v návrhu komise, to znamená, že 50% 50% těch peněz si členské státy udělají, co budou chtít. Na tom to bodu chci trvat. Jestliže že v dialogu s komisí se pokusíme najít nějaké řešení. Pokud jde o procenta, tak myslím, že byste, to byste si měli položit tuto otázku sami, to nejsou mé návrhy. To jste vy odhlasovali, já vám mohu poslat svůj původní návrh s čísly, ale sekretariát tam změnil procenta na základě rozhodnutí koordinátoru Libe. Já jsem o tom nehlasoval, jsem proti tomuto rozhodnutí, že si myslím, že takto bychom neměli pracovat, ale taková je situace. Změnili to v textu bez mého povolení. A k flexibilitě, myslím, že flexibilita existuje chci ještě jasně poukázat na to, že hodnocení rizik Frontexu je stěžení v, ve vyhodnocení toho, jak se mají rozdělit finanční prostředky. Jsou tu ukazatele týkající se střednědobého hodnocení, ale o tom bude čas ještě hovořit jindy. Těším se na vaše pozměňovací návrhy a na další spolupráci. Děkuji. Dobrá, my vám také děkujeme za diskuzi, za snahu o stručnost, abychom se mohli pustit do závěrečné části našeho dopoledního zasedání výboru LIBE, která má zásadní význam. Máme tu mezi námi dva ministry, eh, kteří zastupují kyperské předsednictví chceme vyjádřit naši, naše uznání paní Eleny Mavru, ministrin vnitra, a pan Lukas Lukan, ministr spravedlnosti republiky Kypr. Jsou tu, aby zastupovali kyperské předsednictví v oblasti spravedlnosti a vnitra Čili příští hodina a půl je nám k dispozici ve 12.30 se uskuteční zasedání koordinátorů. Takže, abychom diskuzi správně zvládli, tak si vyslechneme prezentace obou ministrů, pak dáme k dispozici slovo, eh, dáme slovo vám a vyslechneme si pak reakce obou ministrů. Takže jako první paní Eleny Mavru, ministrině vnitra, která předloží priority v oblasti vnitra. Good morning, uh, Ms. Dobrý den, dámy a pánové můj kolega, ministr spravedlnosti a veřejného pořádku. I za něj tedy chci říci, že jsme připraveni spolupracovat těsně s Evropským parlamentem v průběhu následujícího eh, kyperského předsednictví. A nyní budu pokračovat v řečtině a seznámím vás našimi prioritami. Vážené dámy, vážení poslanci, děkuji vám za tuto příležitost, které se nám dostalo e, tím, že tady můžeme vás seznámit s prioritami kyperského předsednictví, které se zabývají vnitřní politikou. Já budu nyní hovořit o části politiky v oblasti vnitra, protože ostatní otázky bude prezentovat můj kolega. My máme eh, takto rozdělené kompetence a nyní chci nejdříve upozornit na to, že je pro nás velice důležité eh, po poprvé převzít předsednictví v EU. A opravdu máme před sebou velké výzvy v důsledku finanční a ekonomické krize a dluhové krize. Toto ukázalo, že je nutné nejenom sanovat a ozdravit finance, ale také klás důraz na solidaritu, právní stát a také respektovat lidská práva, což všechno musí být možná více než v minulosti posíleno. A právě proto bych chtěla vás vyzvat jako výbor Libe, abyste s námi těsně spolupracovali, vedli s námi ve všech oblastech dialog, tak abychom dospěli k hmotným výsledkům pro všechny Evropany. Ne Poď migrace a také justice, to jsou velice složitá témata. Tady se to týká prostoru svobody, bezpečnosti a práva a zde máme před sebou velké výzvy a toto ukazuje, že spolupráce mezi členskými státy musí být posílena na základě vzájemné důvěry a solidarity. Solidarita musí mít také konkrétní kontury a musí být účinná. Především tehdy jednali se o členské státy, které jsou vystaveny mimořádnému tlaku, který je daleko vyšší větší ve srovnání s jejich velikostí. My jsme pro společný právní rámec, také jsme pro praktickou solidaritu s těmito členskými státy, jejichž asilový systém je zatížen různými migračními proudy. Pokud se týče asilu, tak tady je prioritou dotáhnout do konce jednání o společném asilovém systému do konce roku 2012 v souladu s se stokholmským programem. Tato priorita byla znovu potvrzena závěry rady z konce června. My jsme rozhodnuti zde těsně spolupracovat tak, abychom vytvořili fungující, spravedlivý, reálný asilový systém a jde také o to, aby se dále posílila spolupráce a solidarita mezi členskými státy je třeba chránit práva těch, kteří skutečně potřebují eh, mezinárodní ochranu, ale stejně tak musíme tento systém bránit před zneužíváním. My jsme také udělali pokrok u Dublinu 2, také u směrnici o podmínkách pro příjem a také ve směrnici o asilovém řízení. Kypr kyperské předsednictví hodlá s parlamentem těsně spolupracovat tak, aby jednání v těch, všech těchto oblastech byla dovedena do úspěšného konce. Evropský asilový systém se nalézá v důležité fázi, protože máme opravdu krátké lhuty, ale my jsme není přesvědčeni o tom, že tento časový tlak by měl také omezit kvalitu právních textů. Pokud se týče migrace, tak tady chci ještě jednou zdůraznit, jak je důležitý světě mít e, integrovanou evropskou migrační politiku na základě spravedlivých podmínek pro přijetí a také mezi jednotlivými státy. Vzhledem k demografickému vývoji v Evropě je takováto správná migrační politika příspěvkem také k prosperitě v budoucí EU, ale také přispívá k prosperitě v jednotlivých zemích původu e, migrantů. A zde také chceme těsně spolupracovat s parlamentem, tak abychom jednání o návrzích pro sezónní pracovníky dokončili a také pro vysílání pracovníků v rámci koncernu. U sezónních pracovníků chceme získat co možná nejrychlejší vyjednávací mandát pro jednání s parlamentem. Pokud se týče koncerní nebo vysílání zaměstnanců v rámci koncernu, tak tady doufáme, že jednání s Evropským parlamentem budou zahájena co nejrychleji. Pokud se týče migrace, tak je pro nás důležité, aby se zohledňovala i integrace příslušníků třetích států, neboť integrace optimalizuje využití těchto občanů pokud se týče sociální soudržnosti. A pak jsou migranté příspěvkem jak pro přijímací společnost i pro přistěhovalce jako takového. K tomuto tématu se bude konat konference týkající se územních orgánů při provádění integrace. A kyperské předsednictví bude jde také se zabývat nelegální migrací. My budeme samozřejmě zachovávat základní práva, svobody a lidskou důstojnost. A budeme také implementovat evropské akce vzhledem k migračním tlakům. Toto je naplánováno na neformální setkání z KIFA 12. 13. července na Kypru a posléze to, ta problematika bude v říjnu projednávána v radě. Nedávné události na Středním východě a na severu Afriky ukázaly, jak je důležitá externí demanze těchto témat. My se domníváme, že Evropská unie nemůže formulovat integrovanou migrační politiku, aniž by také vedla jednání s zeměmi původu a s transitními zeměmi. Kyperské předsednictví dále bude také e, tlačit na schválení závěru Rady v oblasti migrace a mobility. Zde jsou také stanoveny zásadní vedoucí hlavní pokyny. Také se ukázalo, že se stává stále důležitější vést politický dialog eh, s třetími zeměmi vyváženým způsobem. Pokud se týče řízení hranic, tak kyperské předsednictví i v této oblasti hodlá těsně spolupracovat s Evropským parlamentem. Jedná se o další rozvoj Eurosuru a cílem je, aby tento systém fungoval od příslušné lhuty a sice od 1.10.2013. Chci také zdůraznit, že předsednictví považuje návrh zprávy Evropského parlamentu za dobrý základ pro další spolupráci. Je v této souvislosti třeba také dělat prevenci proti nehodám a katastrofám na moři. Dále chceme také konstruktivně jednat s Evropským parlamentem v oblasti dohody o nařízení o vízech, nebo je důležitá věc. My tady tuto vízovou otázku musíme co nejrychleji řešit. Důležité je také boj proti obchodování s lidmi. Toto je velká výzva jak pro jednotlivé členské státy, tak pro celou EU. Předsednictví zde předloží nové závěry Rady pro novou strategii EU pro boj proti obchodování s lidmi. Mimo to se bude konat konference v říjnu v Bruselu. Zde se bude dále podporovat koordinace mezi jednotlivými členskými státy tak, aby členské státy a celá EU mohly dobře na obchod s lidmi reagovat. Eh, velice důležité téma z posledních měsíců se týká nutnosti, že EU bude nablízko občanům, tak aby občan byl v centru evropské politiky. Je třeba také, aby byl občan dobře informován o výhodách Eh, které EU pro něj skýtá. A zde budeme také spolupracovat s Evropským parlamentem, tak abychom zabezpečili, aby Evropský rok občané, rok 2013, při nesl dobré ovoce a dobré výsledky a uděláme vše, co bude v našich silách, aby jednání s Evropským parlamentem na toto téma byly eh, co nejdříve ukončena, tak abychom mohli rychle nastartovat přípravu tohoto roku, tedy roku občana 2013. A na závěr se také chci ještě zabývat zdrojů pro oblast vnitra v rámci rozpočtového rámce. Správné zdroje jsou důležité a my také musíme v rozpočtové oblasti postupovat transparentně. Rozhovory o finančních zdrojích budou pokračovat. Na podzim hodláme e, zahájit trialog, ale dále budeme také jednova, jednat se zpravodaji v parlamentu. E, na závěr chci upozornit na to, že kyperské předsednictví bude opravdu čestným zprostředkovatelem. My chceme se zasazovat o lepší Evropu a proto je také důležitý příspěvek Evropského parlamentu v této souvislosti. Po příspěvku kolegy vám ráda zodpovím vaše otázky. Well, thank you. Děkujeme jsem ještě čekal dokončení tlumočení. Děkujeme eh, tady paní Mavru. myslím si, že 15 minut je tak akorát, eh, tak abychom potom měli dost velký prostor na debatu. Eh, takže teď předám slovo dál. Hmm. Panu Lukasovi Lukovi, ministrovi spravedlnosti, kterého zde také vítáme a poprosím jej o tedy o prezentaci na téma v oblasti občanských eh, svobod. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl poděkoval eh, za eh, příležitost pojednat zde o nejdůležitějších tématech, kterými se budeme za kyperského předsednictví zabývat, s ohledem na priority v eh, věcech jako je bezpečnost a policejní spolupráce. Kyperské předsednictví stojí před Eh, výzvami, které jsou vlastně předhraniční především. A eh, potřebuje hlavně eh, zajistit otevřenou a bezpečnou Evropu, aby mohlo naplňovat strategii vnitřnější bezpečnosti. Je tady tedy policejní spolupráce, například při eh, potírání přeshraniční těžké eh, zločinnosti nebo trestné činnosti a také pokud jde o počítačovou trestnou činnost a boj s dětskou pornografií, eh, o obchod s lidmi a obchod s krvnými uměleckými předměty. A potom je tady ochrana menšin například, nebo ohrožených, jako jsou například, jako například násilí v rodinách. I pokud jde o drogy a obchod s drogami, tak tam chceme vytvořit novou strategii, která bude vycházet z zahodnocení stávající strategie Evropské unie na léta 2012 až 15, 5 až 12. Tady je třeba se dohodnout na nové strategii do konce roku. Předsednictví bude dále spolupracovat na zajištění nového evropského systému pro zpracování jména evidence cestujících PNR a na uzavření dohody s Kanadou. Pokud jde o tento evropský systém, tak tady je důležité uzavřít takovou dohodu, o, jmených, o jmené evidenci cestujících. A také je třeba uzavírat eh, dohody se třetími státami, eh, státy, pokud jde o přístup k datům evropských cestujících. Je velice obtížné, abychom teď eh, řekli, na jaké úrovni se to má řešit, jestli na úrovni členských států nebo Evropské unie. Ovšem bez příslušné úpravy na úrovni společenství členské státy navízejí vlastní systémy pro PNR Británie, Francie a Švédsko. Již tak učinili. Potom je tady ještě jedna věc k jménem, jméne evidenci cestujících. Ta se týká výběru eh, dat a jejich zpracování. Nedohodneme se na evropské úpravě, tak budou eh, to členské státy řešit individuálně a kyperské předsednictví by se k tomu rádo postavilo eh, konstruktivně a projednávalo i nadále návrhy směrnice s zpravodají parlamentu. Pokud jde o zprávu šengenského prostoru, tak kyperské předsednictví samozřejmě si vědomo toho, že je to politicky ožehavé téma. Balíček návrhů pro zprávu o Schengenu je velice velká priorita jak pro radu, tak pro další a doufáme, že eh, se brzo dohodneme. tak, aby opravdu šengenský prostor mohl být eh, účinně zpravován. Předsednictví eh, rady také bude pracovat na dokončení SIS 2 chce zajistit, aby přechod na druhou generaci systému proběhl hladce. Pokud jde k závěru, o závěry z Rady z března 2012, tak v jejich naplňování chceme pokračovat a chceme eh, rozšiřovat šengenský eh, prostor, tedy rozšířit i o Rumunsko a Bulharsko. A teď se dostávám k trestnímu právu předsednictví bude pracovat intenzivně na eh, návrhu směrnice, která má členským eh, státům eh, pomáhat zajišťovat financování teroristů, respektive postihovat jej a Pardon, jedná se o financování eh, trestné činnosti organizované. A jde o propojení eh, úřadu, které s tím bojují mezi jednotlivými členskými státy. Zatím eh, zde nebylo dostatek pravidel, pokud jde tedy o zajišťování výnosů z organizované trestné činnosti a kyberské předsednictví toto bude považovat za prioritu a už jsme k tomuto tématu eh, naplánovali celou eh, řadu zasedání. Chtěl bych také zdůraznil, že budeme mít konferenci v Ajanapě od 22. do 23. října. Předsednictví hm, také bude eh, pracovat na harmonogramu, pokud je o právní pomoc pro podezřelé a obviněné. znamená zajištění právní pomoci pro tyto skupiny. A s Evropským parlamentem chceme tady spolupracovat co nejúžej, abychom se dosáhli, dobrali k dohodě. A víme, že to není snadné téma, ale doufáme, že co nejdříve se ještě za kyperského předsednictví dostaneme k jednotě. To by bylo, um, ke schodě to by byla výhoda pro všechny občany v EU. Potom také eh, v evropské nařízení o eh, prohlídkách, nebo pardon, o vyšetřování. Tady eh, musíme dosáhnout spolupráce mezi ženskými státy. Budeme tedy spolupracovat s Evropským parlamentem, tak bychom s tou prací co nejdále pohnuli tady eh, klíčem bude také směrnice nebo nařízení o zneužívání eh, postavení na trhu. Jedná se o manipulace eh, s trhem a tak, abychom je trestně právně postihli. Kyperskému předsednictví toto téma opravdu leží na srdci a chceme tady spolupracovat s příslušnými orgány, tedy s odpovědnými za postihování manipulace s trhem a nařízení o zneužívání trhu a návrh směrnice o nové úpravě eh, trhu s finančními instrumenty, takzvaný MIFID eh, se toho týká. Dosáhli jsme už politické eh, schody o článcích 5 až 12 a to je dobrý základ pro další pokračování této práce za kyperského předsednictví takže práce bychom mohli e, uzavřít za kyperského předsednictví. Dále se bude e, jednat i dále o e, směrnici o ochraně hospodářských zájmů Evropské unie v oblasti trestního práva. A také je ten návrh směrnice o falšování eur. I tady se počítá s trestně právními sankcemi a dalšími sankcemi při padělání eur. Pokud je o práva, tak se budeme zabývat o jednotným nařízením k ochraně údajů a návrhem směrnice pro ochranu údajů v Eh, rámci eh, justiční a policejní spolupráce. Chtěl bych zdůraznit, že kyperské předsednictví eh, bude projednávat obě návrhy jako balíček, tak abychom vytvořili jednotný přístup a abychom vyřešili už některé otázky na zasedání ministrů v říjnu. Potom je tady jeden, tady měli bychom se zabývat nejdříve tím obecným nařízením, než eh, se dostaneme k tomu konkrétnějšímu pro eh, justiční a policejní spolupráci. Pokud jde o tento návrh, tak tam bych chtěl říct, že tento návrh vytváří nebo z té, tedy ruší tu směrnici z roku 95, která tvoří dnešní rámec pro ochranu osobních údajů v Evropské unii. A novým nařízením bychom chtěli dosáhnout vyšší ochrany osobních údajů, zejména údajů nezletilých uživatelů internetu a Evropská unie by tady měla převzít důležitější úlohu v eh, digitálním hospodářství, digitální ekonomice a také lépe kontrolovat přeshraniční datové toky. Je nám jasné, jak politicky, hospodářsky i eh, společensky je toto důležité a proto jsme si to zařadili mezi své priority už teď jsou nějaké námitky vůči vhodnosti navrhovaného instrumentu, nicméně většina členských států vítá nařízení, co by ten správný právní nástroj. A jde o, hlavně o modernizaci stávající legislativy a o řešení e, výzev, které e, sebou přináší rychlý technologický vývoj a globalizace e, v souvislosti tedy se základními právy evropských občanů. Kyperské předsednictví by rádo také řešilo pochyby některých občanů, které se týkají rozšiřujících se pravomocí komise a delegovaných právních aktů. Kyberské předsednictví eh, hodlá úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a s, konkrétně s pravodajem panem Albrechtem, tak abychom eh, tuto otázku posunuli vpřed. Dále ještě ke návrzi, k návrhu eh, směrnic následující. Členské státy tenhle konkrétní návrh eh, přijali s určitou skepsí. Některé členské státy se domnívají, že je ještě předčasný. Předčasné se pouštět do tohoto návrhu, dokud eh, rámcové rozhodnutí z roku 2008 a jeho implementace zatím nebyly vyhodnoceny. Tam eh, se jedná o, o policejní údaje v policejní spolupráci Řada členských států chce právní instrument, který by umožňoval větší transparentnost a flexibilitu. A také nesouhlasí s rozšířením rozsahu působnosti na národní úroveň. Malý počet členských států také tvrdí, že komise by měla předložit jednotný návrh, který se bude týkat všech oblastí a ne balíček s různými návrhy to znamená jak nařízení, tak směrnice. Dále členské státy se vyjadřují k předávání údajů ke třetím státům. Vypadá to tak, že datová ochrana se tady oslabuje oproti rámcovému rozhodnutí z roku 2008. Další eh, výtky členských států se týkají povinnosti členských států podle té směrnice vyjednat novu, znovu určit, tedy stávající bilaterální dohody se třetími zeměmi, kde se předpokládá datová výměna v rámci policejní a, a soudní spolupráce v trestních věcech. Většina členských států se domnívá, že toto je e, prakticky nemožné nebo velice obtížné. A kyperské předsednictví se spolu s Evropským parlamentem eh, a panem eh, se zavazuje tedy spolupracovat i s panem zpravodajem Evropského parlamentu. Protože pokud by eh, se ta část Evropské unie měla tak trochu znovu opakovat, nebo kvůli evropské spolupráci bude třeba zakládat novou spolupráci, znovu spolupráci s strategickými partnery, tak předsednictví pokud jde o novou dohodu mezi EU a USA, tak oni budou dále usilovat a budeme sledovat další, dále rozhovory, pokud jde o e, přistoupení Evropské unie k mluvě o lidských právech. To je povinnost, e, která e, se odvíjí od článku 6 smlouvy o fungování Evropské unie. Pokud jde o finanční rámec na léto 2013 až 2020 a o program justice a programy základní práva a rovnost a státní příslušnost, tak tam se rada dohodla na jednotném přístupu, podle kterého finanční aspekty e, je třeba řešit dále horizontálně. Kyperské předsednictví předpokládá, že vyjednávání s Evropským parlamentem v této fázi už může začít, tak abychom, nebo s plánem, nebo s úmyslem dosáhnout schody v prvním čtení. Závěrem bych eh, řekl ještě jednou, že kyperské předsednictví se zavazuje, že bude spolupracovat úzce a konstruktivně s Evropským parlamentem, tak, abychom dosáhli společného cíle a sice vytvoření prostoru pro svobodu, bezpečnost a eh, abychom jej posílili. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaše dotazy. The time for, for Čas na diskusi. Můžeme se do toho pustit. Pozor na čas, abychom mohli začít zasedání koordinátorů ve 12.30. Děkujeme oběma ministrům za eh, toto úsilí o schrnutí a za dodržení času. To tež doufám bude platit i pro poslance. Začne pan Busutil. Mám tady seznam, na kterém je mnoho kolegů, takže se prosím skutečně omezte svůj čas, aby měli ministři pak čas ještě odpovědět a reagovat. Prosím, pane Busutil, děkuji vám. Je to spíš procedurální záležitost. Můž, mohli byste zvážit, vyz, to, vyzvat možná ministry, aby odpověděli na naše otázky hned, anebo po několika otázkách, protože pokud to bude až na konci, tak vlastně nikdo nedostane žádnou odpověď, protože bude příliš málo času. Tak a teď k věcné stránce. Um, je to otázka na paní Mavru. Za EPP vám chci poděkovat za prezentaci a ujistit vás o naší plné spolupráci, zejména při dotažení společné asilové politiky snad ještě do konce letošního roku. Je to pro nás nesmírně důležitý cíl, doufám, že i pro naše kolegy a je dobré slyšet, že budete naplno pracovat eh, na dosažení těchto cílů. Všichni se budeme muset hodně vynasnažit a těšíme se na práci pod vaším vedení eh, při plnění tohoto tak důležitého cíle, který, eh, za kterým se honíme již příliš dlouhou dobu. Jsem také nesmírně potěšen, paní ministrině, že hovoříte eh, tak významně o solidaritě, protože jste ze zemi, která ví, co to znamená být vystaven eh, migračním tlakům, takže to, že eh, činíte se solidarity jednu z vašich hlavních priorit je něco, co vítám i má země, je podobně eh, postižená Malta. V první polovině letošního roku jsme přijali tisíc přistěhovalců, kteří se přepravili přes Středomoří přes střední, středozemní moře. A kdybychom to vzali jako procento populace napříč celé Evropské unie, unie tak těch tisíc lidí, kteři, kteří dorazili do naší země, tak eh, jedna osoba by měla vlastně eh, v podstatě musíme tedy řešit žádosti tisíce osob Ale kdyby to bylo na poměr vůči velikosti naší, tak bychom měli mít pouze jednu osobu. A takže toto je jasně bezproporční, e, může to vytvářet určitá napětí. E, odehrála se dokonce tragédie u nás, kdy jedna zadržená osoba byla e, přišla o život. Na vině byli lidé, kteří spravovali to, to centrum zadržovací. Takže já vás eh, skutečně na vás apeluji, aby se udělalo více, protože eh, zatím se nic neděje a země, které jsou vystaveny těmto migračním tokům, jsou eh, ponechány, tak říkajíc, na holičkách. Takže doufám, že se toho zhostíte na dalším, na dalším zasedání rady a postaráte se o to, aby země, které jsou tímto způsobem exponovány, nebyly ponechány sami e, svému osudu. A chci ještě e, potrhnout váš závěr, kdy říkáte, že kyperské předsednictví bude e, spravedlivým brokerem, spravedlivým prostředníkem. My jsme byli právě zklamáni předchozím předsednictvím, protože se nám nezdálo, že by plnili tuto eh, roli eh, spravedlivých zprostředkovatelů při eh, jednání s parlamentem, a to zejména pokud jde o Schengen. Pan Kojo jistě to rozvede do dalších podrobností, ale jde o to, že právě proto, že předsednictví neplnilo tuto roli, ocitli jsme se v situaci, kde řada témat se zablokovala. Takže bych byl rád, kdybyste využili veškerých eh, vašich možností k odblokování těchto témat a k eh, nastavení té spolupráce mezi parlamentem a radou, eh, parlamentem a radou, a to zejména ohledně těch otázek, o kterých se týká Kojeva zpráva. Pane Busitil, pokud jde o ten postup, já navrhuji toto. Jistě, že je možné, aby oba ministři eh, se snažili odpovědět co nejspecifičtěji na každý bod, který tu zazněl. A ti, na které se nedostane, nebo kteří měli pocit, že se na jejich otázky dostatečně nezodpovědělo, se budou moci znovu uh, zeptat ministrů, ale já si myslím, že by bylo stejně dobré, abychom si alespoň udělali kolečko koordinátorů, pak kolečko odpovědí a pak další kolo pro další a pak opět další eh, odpovědi. Ale takže protože prosím mějte eh, na vědomí, že do 12.30 musíme končit. Takže další je paní Guillaume za SAD. Já vám děkuji velmi rychle. Ehm, vy jste tady předložili dlouhý výčet různých projektů, vyjádřili jste se k mnoha tématům. Je to opravdu ambiciózní seznam, který je zároveň dokladem z pozornosti, kterou věnujete všem těmto tématům, tak jako i my, jsou to i věci, které leží na srdci nám. Ale v budoucnu by bylo dobré se zacílit na některé priority. Asi nás zatím eh, asi nás nepřekvapí, když se zaměřím na jednu konkrétní otázku, to, to otázku azylu. Měli jsme již příležitost o tom hovořit. Já si cením té dobré vůle. Kdy chcete různé eh, texty Eh, které se týkají azylu, um, dotáhnout v průběhu roku. Já se ještě vrátím, vrátím k jedné věci, tedy pokud jde o uzavření těchto eh, otázek, tak to neznamená, eh, že by měly být nějakým způsobem rozředěny, protože máme každopádně cíl přidané hodnoty kterou musí přinést tyto nástroje. A to jak z hlediska harmonizace směrem nahoru, pokud jde o práva, zejména právo mezinárodní ochrany, eh, práv, ale také do opačným směrem, to znamená eh, zajistit bezpečnost jak pro žadatele o azyl, tak i ti, pro ty, kteří eh, musí tyto žádosti zpracovávat. Takže směřujeme tady eh, skutečně k tomu, aby došlo k eh, harmonizaci oběma směry. Paní Argentíny, co zelené? Thank you, chair, and thank you for... Děkuji. Děkuji oběma, paní ministrině Mavru a panu ministru Luka, za prezentaci. Začnu obecnější otázkou. Jaká je vaše role v radě? Vy zastupujete radu ve vztahu k nám a také vzájemně a v mm, uplynulém roce jsme byli svědky eh, diskuzi o demokratické situaci v Maďarsku. Minulý týden eh, jsme, eh, tedy teď od minulého týdne čelíme tomu, co se děje v Rumunsku. Tento parlament bude nepochybně diskutovat o situaci v Rumunsku. Tento parlament se bude zabývat také základními právy v Maďarsku. Jaká by měla být vaše role v radě, jakožto členského státu vůči jiným členským státům při řešení situace, která se mi zdá opravdu dosti komplikovaná, zvláště v Rumunsku jistě můžete se obracet na Evropský parlament, ale myslím, že kolegiální tlak mezi členskými státy by byl velmi efektivní. Neřekla bych, že náš vztah s předchozím předsednictvím, s dánským předsednictvím byl komplikovanější, protože eh, nebyli řádnými zprostředkovateli. Já myslím, že všichni vědí, jaký je jejich názor na Eh, téma, ale dané téma, ale musíme být bráni vážně. A jestli vám dobře rozumím, když jde o azyl, tak máte velké aspirace. Snažíte se usilovat o rozvíjení solidarity mezi evropskými členskými státy. Kolega Busutil to také zmínil. Ale dotáhnout to do konce roku, to je opravdu velká výzva. Zajímalo by mě, jak. Protože pořád tu vidíme rozdíl mezi severními státy Evropské unie a jižními státy Evropské unie. Další eh, téma, jehož se chci dotknout, je evropský eh, zatýkací příkaz, který byl zmíněn, ale nevidíme zatím žádné návrhy od komise ani rady na revizi tohoto příkazu. Naše e, soudní spolupráce v podstatě spoléhá na vzájemnou důvěru. Vzájemná důvěra je těžká v situaci různých soudních systémů, kdy jedna země má například úplně jiné etické e, postoje vůči například vazbě než jiná země. Mám za to, že to byla politická záležitost, když se začínalo s touto vzájemnou důvěrou, ale je to už zastaralý, eh, zastaralá koncepce. Vidíme tady diskuze, které probíhají mezi Belgií, Řeckem, afgánskými eh, Afgánci, kteří, eh, kterým je bylo dovoleno, by, aby byli posláni zpátky do Řecka. Eh, kdy jeden člen stejně, tak to bude z uzatýkacího příkazu, kdy nebude možno někoho poslat do jiného státy, pro, státu, protože vazební eh, služby neodpovídají eh, daným eh, standardům. Tak konec konců listina, mm, Evropská listina práv tu není jen tak pro nic za nic. Takže by mě zajímalo, jak chcete postupovat, pokud jde o tuto otázku zatýkacího příkazu. Není takové, e, pan Kefilidis. Děkuji, pane předsedo. Já chci pozdravit své rodáky, tak říkajíc, a já bych chtěl popřát také Kyperské republice úspěšné předsednictví a moje frakce GUNGL e bude s vámi těsně spolupracovat. Oba dva ministři zmínili důležitá témata, jako například Schengen, společný asilový systém a tak dále. Já jsem zpravodajem v oblasti solidarity azylové oblasti a právě proto se chci na tuto oblast zaměřit. Pane ministře, vy jste oprávněně zmínil, že je třeba zaručit solidaritu. A proto nyní pro mě vzniká následující otázka. Jak lze tuto potřebu solidaritu v praxi spojit s jednotlivými úkoly, jestliže jednotlivé členské státy nejsou ochotny k praktické solidaritě. Nehledě na tyto pohnutky v oblasti neochoty, takže se ptám, zdali se domníváte, zda opravdu již byly tímto krokem určitým způsobem udělány, jak to vypadá také s, nov, s, s novým usídlováním uprchlíků. A nyní pan Felides a nyní pan Kirkov. Já vítám zástupce předsednictví je nesprávné usuzovat, eh, protože jsme měli problémy s minulým předsednictvím, že nyní nové předsednictví musí ukázat, že půjde správnou cestou. Já se domnívám, že nové předsednictví si zaslouží naši důvěru. A já osobně nesouhlasím s určitými připomínkami k minulému předsednictví, ale tak proto bych také chtěl vám říci následující. Já se chci zeptat na tuto věc. Vy jste hovořili o systému CAS a jeho dokončení do konce roku 2012 všechna předsednictví chtějí mnoho témat dotáhnout do konce, ale vy se opravdu domníváte, že tento složitý systém, včetně Dublinu 2 a Eurodaku a tak dále, že všechno toto můžete opravdu uzavřít do konce tohoto roku? To je první otázka. A druhá otázka, ta se týká šengenského prostoru probíhá debata o reformě Schengenu a o tato debata bude probíhat v následujících šesti měsících jak v radě, tak i zde. Já bych se chtěl dozvědět, jak chce pohnout právě předsednictví těmito tématy. A já jsem místo předsedou nově vytvořeného výboru pro organizovaný zločin. A mě by zajímalo, zda je také vaší prioritou boj proti organizovanému zločinu, zločinu a proti terorismu v následujících šesti měsících. Děkuji vám. A pan Bronz, vy na závěr a potom nám bylo dnes dopoledne řečeno, že imigrace je důležitá pro ekonomický rozvoj, pro trh ne. Trh Eh, stačí v rámci jednotlivých zemích. Možná, že pro eh, pracující, ale eh, v současné době průmysl potřebuje stále méně pracujících. A ti, kteří říkají, že potřebujeme imigranty, tak ti myslí především na snižující porodnost. Ale my potřebujeme ekonomiku, která bude sloužit našim potřebám. K kyperské předsednictví také kritizuje obchod s lidmi. A tato, toto také souvisí například také se zaměstnáváním imigrantů, protože tito imigranti jsou jednoduše zneužíváni pro trh práce. A také se tady hovoří o znovu usídlování v rámci EU. My musíme přesně stanovit kritéria pro eh, způsobilost azy, azylu a žadatelů o azyl. A tady se říká, že opravdu tento problém musí být vyřešen. Ministr spravedlnosti hovořil také o právní pomoci pro podezřelé, s tím souhlasím a tak, jak to vypadá také se zatýkacím příkazem evropským, eh, zatýkacím příkazem. Nebylo by lepší, kdyby soudci mohli jednoduše vy, eh, stěhovat, tedy eh, převést lidi do jiné země, vyhostit. Takže nyní uděláme odpovědi, tedy budou odpovídat ministři. Paní Mavru, děkuji vám. Pro mne je radostí, že bylo položeno tolik otázek ze strany poslanců, neboť Toto ukazuje důležitost společného evropského asilového systému že všichni přisuzujeme tomuto cíli velký význam. Toto určitě bude nápomocné při řešení této problematiky a při překonání názorových rozdílů. A tím se také přiblížíme cíli naší práce. Také chci vyjádřit, že souhlasím se stanoviskem paní Guillaume. Já si myslím, že bychom se měli snažit o tento výsledek, ale to, že nemáme dostatek času, toto by nemělo mít dopad na nekvalitní výsledek, tedy výsledek by neměl být nekvalitní. Je důležité vypracovat kompromisní návrhy překonat názorové rozdíly a proto potřebujeme také podporu ze strany Evropského parlamentu. Pan Kerkop se ptal, jak jste optimističtí, že evropský asilový systém bude dokončen do konce tohoto roku. My se nechceme oddávat iluzi, že by to byl jednoduchý cíl. My si těžkosti plně uvědomujeme, ale do posud byly již dosaženy dobré výsledky při jednáních a celá řada otázek již se nalézá ve fázi trialogu a rada i parlament jsou nyní ochotni, ochotni jednat dál. I když je to obtížné, tak přesto se musíme snažit dospět eh, k vyváženým řešením. Je třeba zvažovat na straně jedné účinnou ochranu práv žadatelů o azyl a na druhé straně musíme také se vyhnout zneužívání azylového řízení. Já vás mohu ujistit o tom, že skutečně se chceme na tento cíl zaměřit. My na tom chceme tvrdě pracovat a já se nedomnívám, že názorové rozdíly mezi radou a parlamentem by se nedaly překonat. Pane Busutile, děkuji vám za váš názor. Já se domnívám, že vy také jste formuloval i naše vlastní problémy, i problémy jiných členských států v oblasti azylu a také v souvislosti s většími přistěhovaleckými proudy. Uh, to souvisí také s tlakem, který je vynakládán na staky, které jsou tak říkajíc v první frontě. Když vycházím z údajů Eurostatu z minulého roku, tak Malta je nejvíce zatížený stát, ale Kypr není příliš daleko za Maltou. My jsme na pátém místě. Proto je pro nás také velice důležité, abychom tyto problémy skutečně prakticky začali řešit. Iniciativa Evropského parlamentu v oblasti solidarity je v této oblasti velice dobrá. A také závěry rady z 8. března jsou také dalším nástroj, jsou dalšími nástroji, které můžeme využít. Solidarita se neomezuje na nové usídlování uprchlíků, i když je tato otázka velice důležitá. další kvalifikace, vzdělávání, výměna zkušeností, bilaterální plány pro návrat a také i nelegální přistěhovalci, potom opatření v oblasti solidarity a potom společné vzdělávání, například eh, složek na ochranu hranic v členských státech. Všechno toto může přispět k tomu, aby se solidarita mezi členskými státy zlepšila. Eh, mnoho členských států proto také se na nová opatření dívají, dívá skepticky. My jsme, my si myslíme, že situace se prostřednictvím společného asilového systému zlepšit, zlepší, protože tento společný asilový systém také e, zlepší otázku solidarity. Některé členské státy mají obavy, Především jsou to ty členské státy, na který je největší migrační tlak. My všichni si přejeme, aby členské státy v první linii nechránili vnější hranice jenom pro sebe, ale také ve prospěch jiných ostatních členských států. A právě v této souvislosti chceme uplatňovat i solidaritu. Já se domnívám, že takto jsem reagovala i na příspěvek paní Sargentiny, jak hodláme dále rozvíjet společný asilový systém velice tvrdou prací, dialogem a chceme navázat na dosavadní práci, která již byla vykonána. Pak chci ještě jednou zopakovat, že hodláme s Evropským parlamentem hovořit velice upřímně. Chceme také řešit různé názory. Mezi námi jsme ochotní ke kompromisu. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl eh, začít eh, u Schengenu. Ještě jednou bych zdůraznil, že balíček k zprávě Schengenu je pro eh, radu prioritou. A chceme tady, aby eh, se konečně shodli co nejdříve. Eh, rada chce zohlednit Eh, připomínky členských států, jak pokud se jedná o právní základ eh, stávajícího návrhu nařízení, tak eh, pokud je o stávající šengenský systém. Ale víme, že toto téma je politicky ožehavé a máme tady také rozhodnutí rady se 17. června. Všem kyperské předsednictví je eh, zavázáno jednomyslným rozhodnutím rady ke změně eh, právního základu eh, ze článku 172.2e na článek 70. Máme také právní dobrozdání rady, právní služby rady k tomuto tématu. A rámcové podmínky byly jednoznačné. Na jiném eh, právním základě jsme se shodnout nemohli, protože členské státy už eh, měly odlišná stanoviska. A rada se tedy rozhodla, že stanovisko eh, parlamentu bude zohledněno, pokud to bude vůbec možné při tedy schvalování konečného textu v eh, radě. rada se držela, tedy moc se shodla na návrhu. A návrh pro znovu eh, zaved, nebo základ pro eh, znovu zavedení hraničních kontrol, to je vlastně východisko pro neformální trh s parlamentem. Kyperské předsednictví zdůrazňuje, že oba návrhy to eh, se snaží o posouzení šengenského hodnocení a eh, chtějí širší rámec spolupráce v rámci Schengenu. tak, aby bylo možné efektivně hlídat eh, hranice Evropské unie a zajistit eh, volný pohyb. Oba návrhy patří k eh, jednomu balíčku a to si myslíme, že je důležité. Chtěli bychom se opravdu zavázat k tomu, že se budeme zabývat tím, aby ten postup byl co nejlepší, aby Rada a parlament mohli i nadále spolupracovat v konstruktivním ovzduší. A doufám, že se nám opravdu podaří vytvořit eh, základ, který eh, nám umožní schodu v této důležité otázce a že tím zajistíme brzké vyřízení této otázky tak, aby zlepšení šengenský eh, hodnotící systém už mohl být brzy realitou. O to nám všem jde. já doufám, že práce na veškerých tématech budou moci být eh, obnoveny tedy v eh, oblasti justice a vnitra, eh, které jsou v současné době u ledu, ty práce, že budou tedy obnoveny. Potom ještě jedno téma, a sice situace v Rumunsku. Uplatnění a stanoviska členských stát nebo společenství k vnitřní záležitosti eh, členského státu nepatří. Něco takového eh, sleduje Evropská komise, tedy uplatňování eh, obecných právních zásad. Pokud je o organizovanou trestnou činnost, už jsem eh, říkal, že máme eh, mezi prioritami eh, přijetí předpisu, která má zlepšit, který má zlepšit schopnost členských států zabavovat výnosy z činnosti. Tím bychom chtěli lépe bojovat s, organizovanou, s organizovaným zločinem a podpořit členské státy Naším cílem je dosáhnout schody na radě do konce druhého poletí a proto tam máme také naplánováno na to hodně zasedání. Ale už jsem říkal, že nás ještě čeká kongres v Ajanapě na Kypru 22. až 24. října a doufám, že i vy se tam budete účastnit a e, řeknete tam svá stanoviska. A pokud jde o politiku boje s eh, těžkým organizovaným, s vážným organizovaným zločinem, tak eh, kyperské předsednictví chce sledovat naplňování operačních plánů a k další organizované eh, trestné činnosti. Tam chceme legislativní, tedy dokončit legislativní řízení k evropskému PNR. Rozsah působnosti vychází z Eh, zadání eh, rady z Dubna, byl tedy eh, rozšířen tak, aby ten systém se mohl mm, používat i k boji s závažnou trestnou činností, nejenom tedy s terorismem. A doufáme, že text směrnice s parlamentem bude projednán co nejrychleji, tak abychom dosáhli co nejrychle schody. Hovořil jsem tady také už o SIS 2. Říkal jsem, že Schengenský informační systém 2 chceme eh, dokončit do konce eh, kyperského předsednictví. I tady doufáme v pozitivní výsledky. A teď k evropskému zatýkacímu rozkazu. Víme, že v rámci eh, justiční spolupráce teď od roku Eh, tedy od roku 2004. Tady máme rámcové eh, rozhodnutí o evropském eh, zatýkacím rozkazu a rada v rámci daného hodnocení vykonala postup, se kterým se tady počítalo. Už máme čtvrté vzájemné hodnocení za sebou, i pokud jde uplatňování evropského zatýkacího rozkazu od roku 2006 hodnocení a příslušná doporučení obsažená v jednotlivých zprávách ze členských států a ve společné radě, tedy zprávě, eh, která, kterou schvaluje rada, eh, dále eh, zpracovala skupina pro trestní záležitosti. Dobývá se tedy jejich naplněními ve členských státech a vybízí členské státy, aby řešili konkrétní problémy tak, aby eh, se posílala vzájemná důvěra mezi členskými státy s ohledem na tuto důležitou eh, oblast trestní spolupráce a sice v trestních věcech. Závěrem bych chtěl eh, říci, že při boji s terorismem kyperské předsednictví má zájem na dohodě o nařízení tak aby, eh, nebo členské státy jistě k tomu mohou přispět, pardon, za posledních dvou předsednictví už byly vykonány intenzivní snahy a my jsme eh, velice rádi, že jste, nebo že jste se snažili toto uzavřít. Kyperské předsednictví to má také na pořadu dne. Zítra je to například na Koreperu už zítra. Doufáme, že tím se nám to podaří uzavřít Chceme vám také poděkovat za, vaši konstruktivní, za váš konstruktivní přístup k tomto tématu a jsme přesvědčeni, že váš konstruktivní přístup eh, zachováte i za kyperského předsednictví. A pane předsedo, myslím, že tím jsem odpověděl na otázky. Děkuji. Ještě máme další kolo pro oba, oba ministry, takže teď nám jde opravdu o čas, že máme už jenom 15 minut. Takže prosím teď na každého dvě minuty. Začneme s pravodajem známého šengenské e, otázky, takže pane Kojo, prosím, máte slovo. Děkuji. Musím říct, že bez odblokování Schengenu nebudeme mít žádnou možnost, jak v této oblasti řádně pracovat. Vyslechl jsem vaše odpovědi o Schengenu. Říkali jste, že šengenská zpráva je pro vás klíčová, ale jak? Jak? To je otázka. Hovoříte o zahájení trialogu, pokud je obnovení kontrol. Musíte vědět, že v Evropském parlamentu nikdy neakceptujeme žádnou novou klauzuli o obnovení kontrol na hranicích bez vyřešení otázky hodnotícího mechanismu, protože jedno souvisí s druhým. A problém toho hodnotícího mechanismu to je politická záležitost. Stojí kyperské předsednictví za evropským mechanismem nebo mezivládním mechanismem. A to je celá ta věc. Nejde o právní základ. Víme, že je článek, se, se, příslušný článek smlouvy pro mezivládní spolupráci v oblasti policejní a dalších otázkách. Ale po Lisabonské smlouvě Schengen už není mezivládním tématem, je to evropské téma. Tudíž důvod, ten údajný právní důvod volby článku 70 parlament nepřesvědčuje. Nechceme mezivládní systém hodnocení, Schengenu. Chceme evropský systém. Zatím si stojíme, o to žádáme. A rada se musí rozhodnout, jestli důvěřuje parlamentu nebo ne. Pokud eh, nedůvěřujete vy nám, my nebudeme důvěřovat radě. Bez vzájemné důvěry se nám nepodaří vybudovat tu ten prostor svobody a spravedlnosti, za kterým stojíme. Musíte se rozhodnout, co chcete za vašeho předsednictví dělat. Relevance vašeho předsednictví je přímo spojená s o, v řešením šengenské otázky. Děkuji, že jste se vyjádřil takto stručně a jasně a není paní Keller. Děkuji. Já mohu na to přímo navázat. A to jmenovitě k Schengenu. To nebylo jenom dánské předsednictví, které si myslelo, že by parlament měl být vyloučen. To bylo v podstatě jednomyslné rozhodnutí všech členských států, které hlasovaly proti Evropskému parlamentu. Vy jste byli součástí tohoto rozhodnutí. To nebyly jenom dánové, kteří byli pouze posly, Stejně jako pan Koeo by mě zajímalo, jaké budou vaše další kroky. Jste řekli, že doufáte, že se to odblokuje, ale to neodblokujeme, než bude nějaká nabídka. Co nabízíte? Jaký je váš postup pro dosažení kompromisu s námi? A druhou záležitostí je asilový systém. Souhlasím s tím, co se řekl o solidaritě, solidaritě mezi členskými státy ale je také důležitá solidarita s lidmi, kteří hledají mezinárodní ochranu. Tuto solidaritu musíme, musíme zaj, zaj, zaručit, zajistit. Slyšela jsem hodně výhrad a stížností eh, žadatelů o azyl eh, i na Kypru, kterým nebyla dána jejich práva, ale jsem si samozřejmě, ale důvěřuji tomu, že tento problém řešíte a že budete také usilovat o ochranu přistěhovalců v tomto společném systému s tím, že budete eh, se snažit o nejvyšší eh, standardy a nejvyšší normy lidských práv. Zmínil jste dialog se třetími zeměmi. Co přesně tím máte na mysli? V minulosti jsme měli například spolupráci s Libí, což vedlo k porušování lidských práv. Takže doufám, že nechcete opakovat stejnou chybu jako dříve. Čili co přesně myslíte spolupráci? S jakými zeměmi? na jakém základě. Děkuji. Pan Papa Nikolau. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, paní ministrině, pane ministře. Děkuji za prezentace. Přeju vám vše nejlepší v průběhu vašeho předsednictví. Přicházíte sem ve období velkých výzvech, výzev. Nemáme mnoho, čas, mnoho času to analyzovat, ale Chci se vás zeptat na dvě otázky. Jde nám tady o financování, eh, aby, bylo, aby to bylo více uživatelsky vstřícné. Ty fondy budou dva. A cílem je, aby bylo snažší pro členské státy umožnit financování, využití financí, které máme ale máme mnoho příkladů neschopnosti absorbovat tyto finance. Můžete nám k tomuto něco říci? A za druhé, vím, že vaše vláda, a poslední kyperská vláda, udělala hodně, pokud jde o integraci migrantů. To je něco, co nemůžeme snadno diskutovat v Evropě, když vidíte agendu mnoha volbách na národní úrovně v Řecku, v Francie, kde se hovořilo zejména o problému nelegální migrace, navracení osob, azylového řízení. Ale máte nějaké plány, myšlenky, podněty na posílení diskuze o integraci v průběhu vašeho předsednictví? Děkuji. A ještě pan Malinov. Děkuji. Řeknu to stručně, položím předvídatelný dotaz, který očekáváte od bulharského nebo případně rumunského poslance. Vítám vaše odhodlání o e, dotažení procesu přistupování Rumunska a Bulharska. Bylo to potvrzeno na mnoha úrovních. Jsem e, rád, že to znovu slyším z vašich úst, ale jak víte, tento proces má mnoho různých eh, aspektů dlouhou a ne vždy příjemnou historii. Takže jaké je vaše hodnocení této situace? A máte nějaké specifické plány a iniciativy? Něco, co budete dělat? Samozřejmě, že přitom máte plnou spolupráci bulharských poslanců a eh, naší vlády, našeho komisaře. Já doufám, že dotažení tohoto projektu bude jeden z mnoha úspěchů vašeho předsednictví. Please short and final turn for both ministers. Minister Ma- Takže nyní eh, dal poslední eh, kolečko odpovědí obou ministrů. Já bych vás chtěla ujistit o tom, že toto je nezbytnou podmínkou pro evropský asilový systém, že ochrana bude na maximální úrovni. Přitom se zabýváme samozřejmě těmi nejrůznějšími parametry, ale ochrana lidí, kteří naši ochranu potřebují, je pro nás nejdůležitějším kritériem a toto platí také pro naši politiku v oblasti vnitra. Já samozřejmě také akceptuji, když říkáte, že asilový systém celkově je pod tlakem, ale také přistěhovalectví celkově vy činí tlak, mohou vzniknout určité chyby, nějaké mezery v tomto systému, ale toto nebude ovlivňovat naši činnost v oblasti azylu a migrace, kterou hodláme jako kyperské předsednictví řešit a zde doufáme také ve vaši spolupráci. A nyní k dialogu se zeměmi původu. My chceme globálně přistupovat k přistěhovalectví a k mobilitě. Toto zahrnuje také to, co obsahují minulé závěry rady, neboť na z těchto závěrů rady budeme vycházet a zde především zdůrazňujeme dialog s Marokem a s Tuniskem. Tyto dialogy jsou již opravdu pokročile rozvinuty. Netýká se to readmisních dohod, ale týká se to také ještě celé řady dalších opatření opatření, které podle našeho názoru jsou prospěšné jak pro EU, tak i pro země původu. Pane, pan, pan Nikolau, já jsem na začátku také řekla, že je pro nás důležité sledovat tento cíl. My se domníváme, že i úspěšná integrace přispívá také k sociální soudržnosti a k ekonomickému rozvoji v zemí přijetí EU, ale také v zemích původu migrantů. Proto ty je integrace migrantů také dobrá. My za našeho předsednictví chceme se právě na otázku integrace zaměřit, neboť z důvodu hospodářské krize dochází ke stále větším projevům rasismu a xenofobie. A my bychom se měli vrátit těm důležitým věcem v praxe a ne vycházet a neopírat se pouze o politická prohlášení. Právě proto chceme spolupracovat s územními e, celky a orgány, protože tam v těchto jednotlivých územích e, a teritoriích se integrace odehrává a zde mohou také plnit svou úlohu například nevládní organizace. Je důležité si vyměňovat zkušenosti v oblasti integrace přistěhovalců. A otázka zní, jak komplexní a vyvážený může tento rámec být. My chceme zapojit přistěhovalce v zemi příjmu do místní společnosti. Já již se na tuto práci velice těším a já také doufám, že toto bude příspěvek k řešení této důležité otázky. Děkuji vám za vaše snahy a nyní má slovo váš kolega, pan minister Lukas. Děkuji, pane předsedo. Já nechci opakovat to, co již jednou řečeno bylo, takže ještě jednou k Schengenu. Chci ještě jednou zdůraznit, že oba dva návrhy usilují o posílení hodnotícího mechanismu a v této souvislosti sehrává důležitou roli Evropská komise. Tady se vytváří silnější základ pro spolupráci v, u šengenských témat a právě proto Evropská komise musí mít také prostředky, tak aby respektovala základní práva volného pohybu osob. To byl také mandát, který eh, dostala rada od sametu a rada také takto jednala. My se domníváme, že to, že budou obě dvě témata projednávána ve formě balíčku, že to povede k dalším přínosům, ale my se zavazujeme také k tomu dále těsně spolupracovat s Evropským parlament a sice v konstruktivním duchu. A já skutečně doufám, že tak společně vytvoříme základ pro další dohodu a že tyto práce budou dále pokračovat a tak lze zaručit ukončení obou dvou témat a pak budeme moci zavést lepší hodnotící postupy pro Schengen. A nyní k Bulharsku a Rumunsku zapojení obou dvou těchto zemí do šengenského prostoru. Kyperské předsednictví tak také klade velký důraz na to, aby se v Rumunsku a Bulharsku akceptovalo a aplikovalo šengenské aky. A toto se bude projednávat také na Radě pro vnitro v září. dále se bude pracovat na tom, aby se šengenský prostor mohl rozšířit o Bulharsko a Rumunsko. Zde neexistují podle našeho názoru žádné právní problémy. A také tady nejsou propojeny kontrolní mechanismy pro Rumunsko a Bulharsko a rozšířením Schengenem to znamená, že byl vytvořen kontrolní mechanismus v oblasti ref, justičních reform. Děkuji nyní oběma ministrům za jejich prezentace, také děkuji za příspěvky poslancům a nyní chci ještě jednou poblahopřát všechno nejlepší, popřát všechno nejlepší kyperskému předsednictví pro následující půl rok. A tady vidíme, že také Evropský parlament se hodlá na těchto úspěších podílet. A nyní za vteřinku zahájíme eh, zasedání koordinátorů. Nyní odchází ministři a po, za minutku začneme se